element evropské strategie v tomto ohledu, kterou podepsali všechny členské státy. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Tím jsme diskuzi uzavřeli. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30 minut. L'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Andzlik. Ehm, podle pořadu jednání následuje zpráva poslankyně Hanslik o postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách. Paní zpravodajka má slovo na čtyři minuty. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, Mám tu čest prezentovat vám zprávu. Zprávu, pokud jde o vzájemné hodnocení směrnice o službách, jistě víte, pane komisaři, že výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se velice zajímá o, o tuto eh, směrnici o službách a její uplatňování. Toto je, toto je směrnice, která je jedním z nejdůležitějších legislativních aktů posledních let. Právě proto s velikým zájmem uh, hodnotíme tento proces zájemného hodnocení a díváme se i na možnosti dalších návrhů, kterých cílem je posílit společný tedy se službami v EU. Tento proces zájemného hodnocení se dotýká tři oblasti, především zkušenosti, které se dotýkají zájemného eh, hodnocení v rámci této směrnice. Dále se zabývá výsledky a dalšími kroky, které musíme uplatnit, tak abychom posílili společný trh se službami a zároveň se zaměřuje na proces zájemného hodnocení jakožto nástroje, který bychom mohli využít jakožto budoucí politický nástroj do budoucna. My si myslíme v rámci IMKA, že tato zpráva by měla být považována za důležitý příspěvek spolupráce, který umožňuje zprávě eh, členských států poučit se z realizace této směrnice o službách v jiných zemích a zároveň o jednotlivých řešeních. Tento proces zájemného hodnocení zároveň eh, představuje mnoho povědomí, informací, které nám které nám poskytují zatím ještě ne úplný obrázek po implementaci eh, směrnice o službách na trhu. Právě proto si myslím, že tento proces vzájemného hodnocení v jiných politických oblastech můžeme, musíme považovat za něco opravdu pozitivního. Tento proces ovšem eh, vyžaduje hodně času a energie. Tento nástroj bychom proto měli využívat selektivním způsobem a vždycky pouze případ od případu a zároveň vždy, mm, vždy odkazovat na legislativu, které se to dotýká. Dále je důležitá transparentnost celého systému, která by měla být zvýšena pravidelným poskytováním informací jednotlivým zúčastněným stranám v rámci diskuze. V naší zprávě hovoříme o tom, že podporujeme další kroky, které navrhuje Evropská komise v tomto ohledu v procesu zájemného hodnocení. Vážený pane komisaři, když eh, jsme pracovali na této směrnici, nikdy jsme nezapomněli na to, že priorita v budování společného trhu se službami znamená především úplnou implementaci této směrnice ve všech členských státech. Bohužel téměř dva roky po eh, eh, přijetí této směrnice jsme tohoto, této etapy ještě nedosáhli. Evropská komise chce být pravidelně informována o Eh, stavu implementace této směrnice a rovněž si myslíme, že Evropská komise by měla uplatnit jasné kroky vůči členským státům, tak aby zajistila eh, toto uplatňování a to, mm, aby to bylo uplatnění povinné. Dále je to ekonomické hodnocení implementace této směrnice, o které nám rovněž jde. Chceme se podívat i na úspory, na úspory, které jsou propojeny s realizací této směrnice a zda je to skutečně uplatňováno a zároveň se podívat na to, kde naše očekávání byly možná přehnané. V této v tomto období úsporných opatření musíme využít této příležitosti, kterou představuje tato směrnice 9 z 10 nových eh, pracovních míst v evropské ekonomice je právě v oblasti služeb. Na to nesmíme zapomínat. Proto bychom měli posílit takzvaný streamlining v této oblasti společného trhu a posílit ty oblasti, které přináší nejvíc přidané hodnoty. Zároveň bychom se měli podívat na realizaci svobody eh, v oblasti podnikání pokud jde o implementaci a monitoring eh, implementa- této implementace dané směrnice, IMCO by chtěl být zapojen do tohoto procesu. Je velice důležité, abychom zajistili to, že bude mít jednotné přepážky, které fungují velice dobře a že všechna nařízení směrnice jsou implementována. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkuji a teď začneme s postupem Catch the Eye a slovo má kolegyně Pasesku. Děkuji, paní předsedkyně. Plná implementace směrnice o službách hraje důležitou roli pro konkurenceschopnost Evropské unie na světové scéně. Zároveň integrovaný vnitřní trh se službami podpoří hospodářský růst. Služby představují více než dvě třetiny hrubého národního produktu na evropské úrovni a proto je potřeba, aby Evropská unie vyzývala členské státy, aby odstraňovaly legislativní překážky, které brání dobrému fungování trhu se službami. V Rumunsku se provádí výkonnostní testy v oblasti cestovního ruchu a stavebnictví. Zároveň eh, také existuje eh, komunikační mm, místo nebo eh, určitý určitý orgán, který takto podporuje přístup na trh se službami v Evropě. Kolega Luhan. Děkuji. Paní zpravodajka už hovořila o tom, že 9 z 10 pracovních míst je obsahováno, obsazováno díky službám. Služby jsou motorem hospodářství v Evropské unii a dvěmi třetinami přispívají eh, k hrubému domácímu produktu. Potřebujeme společný jednotný trh, který bude opravdu výkonný a který bude dobrým nástrojem pro hospodářský nůst, pro vytváření pracovních míst a vylepšení konkurenceschopnosti Evropské unie. Bohužel nám tady eh, zbývá ještě odvést velký kus práce, abychom toto zajistili. Úroveň samozpráv na národní a místní úrovni musí být posílena, musíme usilovat o dialog s těmito samozprávami musí být prohlouben a postup vzájemného hodnocení je celým nástrojem, který může identifikovat případné překážky. Je to naše společná zodpovědnost a závisí na tom také úspěch naší aktivity. Závisí také na angažovanosti všech institucí a aktérů v tomto procesu. Děkuji a slovo má další řečnice. Vážení kolegovia, podle zprávy komise... Děkuji. Na základě zprávy komise 9 z 10 a pracovních míst je v oblasti sektoru služeb fungující jednotný trh v této oblasti je klíčový, pokud chceme být konkurenceschopní na celosvětovém poli. V současné době Evropská unie i členské státy prochází hlubokou krizi, nezaměstnanost neustále stoupá a vznik nových pracovních míst je nejistý. Právě proto je nutné, aby všechny nástroje jednotného trhu byly implementovány ve všech členských zemích a zároveň, aby vše, všechny aspekty fungovaly, například eh, jed, body eh, smlouvy. Proces zájemného hodnocení je nástrojem, který je založen na hodnocení regulačního rámce pro služby. Pouze takový vzájemně hodnotící mechanismus bude schopen zajistit to, aby jednotný trh v rámci Unie fungoval tak, jak má. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Flascicova. Paní Flašiková má slovo. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji za slovo, paní, komisa, paní předsedající, pane komisaři, milí kolegyně, kolegové. Vytvoření jednotného trhu bylo jedním ze základních kamenů vytvoření evropského projektu od samotného počátku. Tento trh nebyl koncipován jako samoučelný nástrojem zlepšení každodenního života a prosperity evropských podniků, ale i občanů evropských států Unie. Obrovský potenciál, který nabízí, bychom měli využít pro udržitelný růst a pracovní místa, rozšíření rozšíření výběru Eh, a možnosti pro spotřebitele a nové možnosti pro podniky. Toto vše platí několikanásobně v krizovém období. V rámci vzájemného hodnocení se prokázalo to, že členský stát, ve kterém je služba poskytována, často ukládá přeshraničním poskytovatelům služeb různé pojistné povinnosti a to bez ohledu na to, že daný poskytovatel služeb už může být dostatečně pojištěn v místě zřízení své činnosti. To způsobuje značné problémy při přeshraničním poskytování sociálních služeb v takových sektorech, jako jsou služby pro podniky nebo stavebnictví. Proto bych ráda požádala komisi zvážit, zda tyto zábrany, které v současné době neustále přetrvávají do budoucna i pro lepší prosperitu našich podniků i efektivitu služeb ehm, pro naše obyvatele, zda bychom nemohli tyto překážky odstranit. Děkuji. Grazie, la parola all'onorevole Irigoyen. Děkuji. Slovo má pan Irikojen. Hm. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Děkuji. Otázka integrovaného vývoje není pouze základním kamenem evropského projektu, ale je také velice důležitá pro zaměstnanost a e, růst zaměstnanosti. Vzájemné hodnocení je užitečným nástrojem, tak, aby se vyjasnily některé nejasné situace, které i nadále přetrvávají, a za druhé, abychom přeskoumali, jestli členské státy přijaly vhodná opatření a jestli vše probíhá eh, tak eh, jak může nejvhodněji. Navíc musíme také šířit osvědčené postupy a e, i nadále tady existují některé národní překážky, e, které především omezují e, nebo prstí růst profesních služeb mezi podnikateli a musíme se postarat o to, aby příslušná ustanovení byla opravdu prováděna. Ustanovení směrnice o službách jsou důležitým krokem eh, pro eh, Evropskou unii a pokud jde o vzájemné hodnocení, musíme ještě urazit velký kus cesty. Děkuji a poslední příspěvek má paní Figueiredo. Děkuji za slovo, paní předsedající Bohužel neustále hovoříme o liberalizaci služeb v Evropské unii, aniž bychom vzali v potaz neustále se rozvírající propast v ekonomikách jednotlivých členských států. Obecně řečeno, svoboda etablovat se jakožto podnik Znamená to, že, že tyto zájmy v těch vyspělejších zemích eh, nebo podniky v eh, těchto eh, zemích považují za jednodušší se etablovat v takových zranitelnějších zemích. A tím pádem eh, samozřejmě dochází i ke ztrátě pracovních míst v jednotlivých zemích. V Portugalsku to vidíme v různých sektorech, například pokud jde o služby v retailových oblastech nebo v jiných eh, sektorech. Právě proto bychom chtěli, aby Evropská komise ještě jednou promyslela svou strategii v oblasti liberalizace služeb, tak abychom poskytli skutečné záruky v oblasti zaměstnanosti a i umožnili rozvoj těch ekonomik, které jsou zranitelnější. Děkujeme a nyní má slovo pan komisař Andor. Paní předsedající, vážení poslanci, pokud jde o vzájemné hodnocení eh, směrnice o službách, toto hodnocení poukazuje na to, že Evropský parlament sehrál nejsmírně důležitou roli při vyjednávání této směrnice a také během její transpozice. Eh, zpráva, o které zde hovoříme, je eh, zásadním příspěvkem a k tomu, aby směrnice o službách byla správně prosazována ve všech členských státech. E, děkuji paní zpravodajce, paní Malgořatě Hanzlik e, za všechna ta poselství, která vysílá v této zprávě. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům, především paní Evelyn Gebhardt, která odvedla skutečně důležitou práci ve své zprávě o implementaci směrnice o službách, která byla schválena v únoru. Um, Samozřejmě děkuji také předsedovi Harbrovi. A tato zpráva eh, zdůrazňuje to, jak je důležité plně implementovat všechny aspekty směrnice o službách, ať už to jsou aspekty praktické nebo právní. Velice to vítám. Nepotřebujeme jenom eh, adaptovat národní legislativu. Musíme také zajistit, aby jednotná kontaktní místa plně fungovala. Zpráva na to jasně poukazuje. Dále zpráva vysílá jasný signál, pokud jde o další kroky rozvoje jednotného trhu v oblasti služeb. Tento trh už dosáhl jasného úspěchu, ale stále ještě není dokončen. Stále je zde nevyužitý potenciál a proto musíme postupovat dále a tato zpráva k tomuto cíli přispívá. Také vítám podporu akcí komise, které předložila v lednu 2011, pokud jde o výsledky procesu vzájemného hodnocení. Tyto výsledky ukazují, že musíme více zohledňovat potřeby našich podnikatelů a občanů. Jaké nástroje bychom měli využívat, abychom toho dosáhli? Komise zahájila přeskum konzistentnosti evropských pravidel. Různé nástroje často fungují simultánně a to může vést k praktickým problémům. Architekt, který um, sídlí v Belgii, který pracuje pro někoho v Nizozemsku, podléhá tak směrnici o službách, směrnici o profesních kvalifikacích, o směrnici o elektronickém obchodu a tak dále. Ve spolupráci s národními eh, úředníky se snažíme provádět eh, takzvané testy konzistentnosti těchto pravidel. Eh, vycházíme z případových studií v oblasti stavebnictví, cestovního ruchu a obchodu budu průběžně informovat parlament a výbor IMCO o pokroku v následujících měsících. S ohledem na výsledky tzv. benchmarku bude komise v roce 2012 publikovat svá zjištění, pokud je o fungování vnitřního trhu. Zároveň se budeme zabývat konkrétními překážkami, které byly identifikovány během preskumu požadavky týkající se právní formy nebo požadavky na kapitál mohou představovat problém, ať už vnitrostátně nebo přeshraničně. Takováto omezení často fungují v některých sektorech s vysokou přidanou hodnotou, která zaměstnávají vysoce kvalifikované pracovníky, jako jsou inženýři, architekti a další. Někdy eh, takováto příliš striktní pravidla nejsou nutná pro ochranu spotřebitelů. Komise bude eh, na, místě, na místě hodnotit ehm, nutnost takovýchto opatření a eh, v roce 2012 hodnotí, zda bude třeba provést specifické iniciativy. Zároveň se budeme zabývat pokrokem, kterého dosáhly jednotlivé členské státy. Vaše zpráva eh, ukazuje, že je třeba se tímto tématem zabývat. Já vám budu prezentovat výsledky studie na začátku roku 2012. Eh, Víme, že eh, vzájemné hodnocení je zásadním nástrojem eh, v této směrnici. Rozsah eh, je velice široký a tak má velký dopad na národní legislativu. Bez pochyby je to ale nástroj budoucnosti, nicméně souhlasím s vámi, že je třeba, abychom zde postupovali případ od případu, než se tato metodologie bude používat u dalších legislativních nástrojů protože by zde mohlo dojít ke fragmentaci. Já počítám s podporou parlamentu, že eh, se bude také snažit o to pokračovat v této dynamice vytvořené eh, směrnicí o službách. Mnohokrát děkuji. La discussione chiusa. La... Tímto končím rozpravu a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin 30 minut. A lidi podle eh, pořadu jednání tady budeme